Zaměříme se na intenzitu informačních útoků, na míru hrozby, to jsem zmiňovala i předtím, spolupráci s NATO. Ehm, v těchto ohledech budeme zkoumat intenzitu manipulace a také úmysly. Takže naše reakce musí být koordinovaná a zacílená. Vážené poslankyně, vážení poslanci, asi si všichni uvědomujeme, že digitální transformace a digitální revoluce, existence internetu a sociálních médií na jednu stranu e, vynikající věc, která umožňuje lidem lepší životy. Ale musíme si uvědomovat také rizika. A když vidím, co se může stát e, v obýváku, můžete zachraňovat e, životy lidí, organizovat humanitární pomoc, ale i humanitární krizi nebo genocidu. Jenom se podívejte na situaci Rohingů třeba. A také jsme svědky případů, kdy to znamená začátek revoluce. Například Majdan v Ukrajině začal na sociálních médiích. Takže ten obrázek není černobílý. Dobré věci musíme podporovat, ale rizika musíme řešit. Dovolte mi zareagovat na některé vaše komentáře. Podhodnocený rozpočet. Už jsme ho navýčili rozpočet Stratkomu a příslušných eh, oddělení, které mají v gesci boj proti dezinformacím. Musíme se zlepšit v analytické práci, podporit výzkum, a musíme být lepší ve zjišťování a ve vzdělávání. Ale my máme také něco velmi ceného, protože jsme zahájili spolupráci mezi evropskými institucemi, členskými státy, občanskou společností, platformami i vědci, protože správně poukazujete na to, že potřebujeme lepší technologie pro detekování a analýzu dezinformací, které by mohly škodit naší společnosti. Musíme lépe chránit proces voleb a musíme také brát vážně GDPR a používání GDPR, tak aby se nemohly opakovat případy typu Cambridge Analytica. Musíme se zlepšit v oblasti transparentnosti a to se týká i financování politických kampaní a jejich transparentnosti. Je naší povinností zaručit, že v našich členských státech a že v Evropské unii nebudou e, případy toho, že poslední volby byly poslední svobodné volby. Nikdy nevíte, co se stane, ale máme povinnost zaručit svobodné, spravedlivé volby. Není možné, aby volby vyhrával někdo proto, že lže lépe že lépe využívá špinavé peníze a špinavé metody. Na tom musíme všichni spolupracovat, aby k tomu nedocházelo. Dámy a pánové, mám ještě řadu dalších komentářů, ale myslím, že už jsem překročila vymezený čas a děkuji vám za pozornost, těším se na spolupráci a děkuji vám za vaši podporu, kterou jste vyjádřili nové komisi. Danke. Děkujeme vám, paní komisařko nyní za radu vystoupí paní Tupurajnen. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji vám ještě jednou za příležitost účastnit se této rozpravy, která je skutečně aktuální eh, a také zároveň představuje prioritní oblast našeho předsednictví. Je naší povinností Eh, vynaložit veškeré úsilí k tomu, abychom chránili naše demokracie, naše společnosti eh, při respektování základních práv, svobody eh, médií a svobody združování. Ehm, tady zazněla především mm, slova o ruském vlivu a samozřejmě snažíme se také cílit na tyto eh, nežádoucí jevy. Eh, to bylo zmíněno také na radě eh, pro zahraniční věci letos v únoru. Budeme na tomto nadále pracovat formou výměny dobré praxe, výměny informací. Ačkoliv byl dosažen pokrok, musíme si zachovat bdělost. Velmi se těšíme na akční plán evropské demokracie, tak jak jej představí nová komise. Těšíme se na spolupráci s vámi eh, i s vámi, paní místopředsedkyně Jourová, eh, s tím, že se budou realizovat tyto nově navržené iniciativa. Děkuji vám. Děkujeme. Tímto je tato rozprava ukončena a dostáváme se k dalšímu bodu pořádání jednání prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma rozvoj východního sousedství a vítám mezi námi místo předsedkyně komisy paní Mogherini. Je to nejspíše naposledy, kdy předsedám eh, ve chvíli, kdy k nám hovoříte, tak mi dovolte, abych vám poděkoval za to, Kolik času jste strávila zde v tomto parlamentu navzdory svým globálním úkolům a jak jste plnila svoji práci ve vztahu k Evropskému parlamentu. Takže vám děkujeme za odvedenou práci, za to, že jste přítomná v tomto parlamentu. Tímto vám udílím slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také za vaše laskavá slova. Ano, já jsem o těchto záležitostech uvažovala. Říkala jsem si, to už je po třetí nebo po čtvrté, co se loučím eh, s tímto hemicyklem a jsem velice ráda, že jsem eh, tady zpátky, eh, alespoň pro poslední plenární zasedání, když jsem ve funkci a musím říci, že zvláště nyní diskutujeme o akutních záležitostech. Budu tady tedy až do poslední chvíle, co budu moci, tedy dokud nepodepíšu odstoupení a také e, samozřejmě do té doby se zaměřuji na zahraniční politiku. A důležité je, že se můžeme také podívat zpátky na pět let spolupráce s našimi východními partnery. Já si dobře pamatuju, když jsem nastoupila do funkce v roce 2014, tak právě to byl nejdůležitější bod naší agendy v oblasti zahraničně politické. Mohu říci s hrdostí, že jsme se přiblížili eh, našim východním partnerům. Zlepšili jsme situaci každé z těchto zemí v daném partnerství, i přesto, že zůstává řada problémů. A já stručně projdu jak pozitiva, tak negativa a záležitosti, kde, jak vidím, budeme ještě muset dále spolupracovat. Domnívám se, že pozitivní cesta, kterou jsme ušli, byla umožněna především tím, že jsme sdílili společný zájem mezi EU a východními partnery. A to jsou naši občané, občané Evropy, ať už žijí uvnitř EU nebo mimo ní. Právě 20 konkrétních cílů, které implementujeme v rámci východního partnerství, se zaměřují právě na témata, na kterých lidem nejvíc záleží. Pracovní místa, bezpečnost, energie, občanská společnost, nezávislá média a podobně. To vše eh, patří mezi priority našich občanů. Za tato léta jsme zavedli ambiciozní dohody s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Její občany těchto zemí mohou bezvízově cestovat do EU, eh, ať už eh, za účelem turistiky, podnikání nebo návštěvy rodiny. Také jsme zlepšili konektivitu v oblasti energetiky i v oblasti digitální. Současně musíme dále podporovat právní stát, eh, nezávislou justici a bojovat proti korupci. Připomínali jsme si desáté výročí právě tohoto východního partnerství a zahájili jsme komplexní konzultační proces o budoucnosti tohoto partnerství. Podařilo se nám se sbírat více než 200 příspěvků nejen od vlád a představitelů občanské společnosti, akademické sféry, eh, podnikatelské sféry, také od poslanců Evropského parlamentu. Děkuji i vám za vaše příspěvky do této výměny názoru a jsem velice hrdá, že mohu svému nástupci a vám eh, ponechat tento velký kapitál myšlenek podnět podnětů, ale také aspirací a snů eh, pro další summit věnovaný východnímu partnerství a pro budoucnost tohoto partnerství jako takového. Každá z těch zemí je v jiné situaci, má jiné cíle, jiné aspirace. A proto bych velice stručně jednotlivé body prošla. Ukrajina se setkávala s bezprecedentními výzvami ohrožení suverenity ze strany Ruska. My jsme připravili pro Ukrajinu největší podpůrný balíček v historii EU. Do Ukrajiny jsme investovali více než do jakékoliv jiné země světa a žádný jiný partner také neinvestoval do Ukrajiny tolik jako my a to vedlo k hmatatelným výsledkům. Ukrajina je dnes silnější, odolnější zemí, než byla. Nová vláda odvážně přistupuje k reformám, protože občané Ukrajiny očekávají zásadní změny v oblasti právního státu, boji proti korupci a podobně. A v posledních měsících se ukázaly také pozitivní vývoje v oblasti bezpečnosti, posílení summit v Normandy 4 9. prosince se zaměřil na řešení těchto problémů. Setkávají se s podobnými problémy jako další partneři, tedy bezpečnost, pracovní místa, instituce, které jsou spolehlivé a důvěryhodné. Podobně e, lze říci o republice Moldavsko. E, I tam je důležité zaměřit se na boj proti korupci, nezávislou justici a e, Moldavsko má nyní novou vládu a potřeba skutečných reform zůstává aktuální. A jako vždycky je Evropská unie připravena podporovat reformy všemi možnými cestami. A jako vždycky zůstane naše podpora podmíněná. Naše podpora je a bude se i nadále zaměřovat na reformy bojující proti korupci, eh, skrytým zájmům a zajištění, aby státní instituce vytvářely svoji autonomii, nezávislost. A nyní Armenie. V rámci našich dohod se zaměřujeme na reformy, které tamní vláda realizuje. A my jsme na to hrdí, na tuto spolupráci. Také naše podpora vzrostla po politické revoluci v loňském roce a to včetně eh, probíhající reformy justice. A já jsem přesvědčena, že tento, eh, toto partnerství bude ještě užší. Co se týká Azerbajdžánu, naše práce pokračuje. Snaha finalizovat eh, novou dohodu. Chceme takovou dohodu, která by byla v souladu s mezinárodními standardy, zahrnovala by také lidská práva, včetně diverzifikace ekonomiky. Také pracujeme na mírovém vyřešení konfliktu v Náhorním Karabachu. Snažíme se jednat na nejvyšší úrovni s Armenií a Azerbajdžánem. Také podporujeme jak snahy o mediaci, tak mise OBSE, včetně práce zvláštního vyslance. Evropská unie vznikla jako projekt míru. Vytváření míru je náš smysl, náš hlavní úkol. A proto si myslím, že musíme i nadále právě do této oblasti investovat, vzhledem k tomu, že konflikt z našeho kontinentu dosud nevymizel. Naopak, situace eh, konkrétně eh, s eh, odtrženým regionem Jižní Osetie se zhoršil a proto posilujeme misi EU přímo v terénu. Naše podpora svrchovanosti a celistvosti Gruzie není pouze prohlášení, ale je to základ naší každodenní práce v terénu. Gruzie je blízký a spolehlivý partner v tomto partnerství. A právě proto věnujeme pozornost eh, situaci i případným rizikům, případným hrozbám práv vnímu státu. Nakonec Bělorusko. Parlamentní volby z poslední doby bohužel eh, byly trošku zmařenou příležitostí implementovat reformy a zlepšit situaci před prezidentskými volbami příští rok. Víme, že eh, máme rozdílné pojetí s Běloruskem, zvláště v oblasti lidských práv, ale myslím si, že naším úkolem je dále pracovat a finalizovat priority našeho partnerství. To bude nejlepší cesta, jak pracovat na vzájemném zájmu, ekonomice, bezpečnosti, ale také řešit situaci lidských práv, která je pro nás tak důležitá. Lidé na prvním místě, to byl náš přístup za těchto pět let se všemi těmito šesti partnery, jsou jakkoliv diverzifikovaní, s diverzifikovaným přístupem a respektováním. A také geopolitika je důležitá. Musíme ještě jednou zdůraznit to, o čem jsem už hovořila mnohokrát, nejenom s partnery ve východním partnerství, ale také s dalšími eh, dále na východ, kdy jsem vysvětlovala, že východní partnerství není a nebude namířeno proti nikomu, ale naopak pro. Je pro naše lidi, pro zlepšení zajištění eh, životního standardu, eh, demokratického standardu pro eh, mírový kontinent, pro partnerství a spolupráci. A na závěr svého vystoupení vám chci a tomuto parlamentu poděkovat za podporu této práce, kterou jsme dělali, protože právě působení parlamentu mělo klíčový význam v kontaktech přes delegace s vnitrostátními partnery lamenty. a to bylo zásadním pilířem, který doprovázel naší práci, spolupráci s institucemi, ale také přímo se společnostmi. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. A nyní se hlásí předseda výboru pro zahraniční záležitosti, pan David McAllister. Vážený pane předsedo, vážená vysoká představitelko a místo předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové. Právě jsme to slyšeli od vysoké představitelky. Východní partnerství je důležitý nástroj pro transformaci kdysi autoritativních socialistických systémů směrem k demokratickým zemím, kde je právní stát a tržní hospodářství. Jsou to cíle, které by měly doprovázet eh, východní partnerství a to toto. Za prvé, politická a hospodářská integrace východní, zemí východního partnerství by měla být strategickou prioritou pro EU v příštích desetiletích. To platí zvláště pro Ukrajinu, pro Gruzii a pro Moldavsko, s kterým již máme eh, dohodnutou eh, bokou dohodu o volném obchodu. Ze strany EU si to žádá jasnou a důslednou strategii a aktivní podporu. Na straně druhé od našich partnerů to vyžaduje skutečné úsilí. Platí zásada, a na to jsme zde často upozorňovali, platí zásada více za více, more for more. Ale platí zároveň také méně za méně, less for less. A jak právě vysvětlila vysoká představitelka, u motivace k dalším reformním krokům bychom se měli soustředit na demokracii, právní stát, nezávislou justici a boj proti korupci. Za třetí, abychom využili dynamiku východního partnerství, je nezbytné, aby EU kráčela kupředu a sledovala kvalitativně diferenciovaný přístup tomu by mohl přispět Andrius Kubilius, který zde také promluví brzy v plénu. Totiž jeho, jim iniciovaná strategie spolupráce s e, Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií. A na závěr chci říci, že východní partnerství je součástí také strategii vůči Rusku, protože e, příběhy úspěchů zemí asociovaných s EU mohou dávat naději i lidem v Rusku, že je možné činit pozitivní změny. My jako Evropský parlament bychom měli v úzké spolupráci s dnes nově zvolenou Evropskou komisí v této oblasti kráčet kupředu a tyto cíle by měly být předloženy včas před summitem, který se bude konat příští rok. A na závěr jménem našeho výboru pro zahraniční záležitosti chci eh, říci slova díku za tvoji aktivitu v Evropském parlamentu, tak jako téměř každou středu při štrasburském eh, zasedání. Sedíš zde na svém místě. Děkujeme za skvělou odvedenou práci za posledních pět let. Říkám to také jakožto zástupce EPP, který výborně spolupracovali se sociálními demokraty a e, přejeme mnoho úspěchů v budoucnosti a snad se zase někdy někde setkáme. Frederiko, velice děkujeme. Děkuji, pane kolego. E, modrou kartu nyní neudělím, protože stejně e, osoba může mít slovo za několik minut a je na seznamu řečníků. Nyní má slovo paní Katy Piry. Děkuji vám, pane předsedo, vážená vysoká představitelko, vážení kolegové. Dnešní diskuse je přijíce obecná, ale zaměřila bych se specificky na Gruzi a Azerbajdžán. Začala bych nedávným vývojem, které e, nám leží na srdci v Gruzinsku. E, zde v Tbilisi došlo k protestům, protože vláda neplní závazek změnit volební zákon e, na poměrný systém. To slíbili voličům tehdy a my očekáváme, že všechny strany sli- tento slib splní Gruzie ušla dlouhou cestu v demokracii za poslední léta, ale stávající politická krize eh, mm, vedla k nestabilitě. A to si prostě Gruzie dnes dovolit nemůže. Očekáváme od všech stran, že začnou vést dialog, jak vyřeší slepou uličku. Azerbajdžán ten je ještě daleko od demokracii Gruzie. V podstatě eh, lidská práva jsou na tom špatně. V minulém, míst, v minulém měsíci orgány rozprášily protesty opozičních stran a zavřeli řadu lidí a eh, špatně s nimi zacházeli. A hm, takže zde i eh, zde ne, je i z Evropská unie zde selhává se tomuto postavit a někdy to vede k takovému e, strachu, že Azerbajdžán se přimkne e, k Moskvě. Já myslím, že to už ale nastalo a teď to se jenom potvrzuje. Vysoká představitelko, také za SAD vám chci poděkovat za posledních pět let. Vždycky jsme byli hrdi na to, že vy právě vedete zahraniční službu a my vám přejeme vše nejlepší do budoucna. Děkuji. Děkuji. Kolega Auštrevičius, pane předsedo vysoká představitelko, ještě neříkám s Bohem, ale eh, na začátku musím tedy vám poděkovat za spolupráci s eh, skupinou ALDE, tedy Renew dnes a eh, nevím, jakou funkci budete mít v budoucnosti, ale přeji vám hodně štěstí do budoucna a mm, určitě věřím v naší efektivní spolupráci. Východní partnerství umožnilo Evropské unii mm, vytvořit zónu partnerství a bezpečí na eh, našich východních hranicích. Pro naše partnery je to zase příležitost, jak zvýšit svou prosperitu a stabilitu a přijmout evropské normy. Hodně jsme se ponaučili za posledních deset let, eh, včetně toho, že aplikace programů bez tím, aniž by nereflektovaly realitu že a potřeby a aspirace dotčených států, to prostě nefunguje. Mm, v příští dekádě musí být východní partnerství ambicioznější a namísto, abychom vymysleli projekty, tak bychom měli vyzvat partnery, aby se přidali k projektům, které my implementujeme v EU. Naši východní partneři musí být skutečnými partnery, tudíž musí se zapojit do našich iniciativ, jako je klima, digitalizace, umělá inteligence, konektivita, energetika a sociální inkluze tedy tyto programy a priority. Je zřejmé, že ti, kteří více eh, kladou úsilí mm, eh, na, mm, a mají pozitivní výsledky s reformami, tak ti by měli mít možnost prohloupit přidružení z EU. My zde máme již několik zemí, které se podělí na našem trhu. A například ukrajinští pracující hodně přispívají eh, na trhu práce v Litvě hm, anebo hm, v Polsku, takže to je třeba jim garantovat, eh, garantovat jejich práva. Kolegové, je třeba zdůraznit eh, opět ještě jednou, že demokratická kritéria, lidská práva, právní stát musí být naší finální prioritou. A pane předsedo, to, co říkala Katy Pira, ona také vyjádřila obavy. Já mám také obavy, když vidím situaci v Gruzii. Ano, musíme reagovat na situaci v Tbilisi. Děkuji. Děkujeme vám, pane kolego. Nyní dvě minuty 30, paní von Kramon Tauberda. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo vážení kolegové. Když se podívám na východní partnerství, tak mnozí ho nahlížejí černobíle. Podporují aktivity ruské zájmy v regionu a nebo zástupce západu. Ale to jsou nesprávné otázky. Lídři těchto zemí v nás nemusí věřit. Musí věřit v budoucnost své země. Moldavsko, Gruzie, Ukrajina jsou na kritické křižovatce. V všech třech případech jsme viděli eh, ambiciozní start reform, ale z různých eh, důvodů, ale částečně podobných, nejsme si dnes jistí, zda budou reformy pokračovat a nebo budou eh, ústit zhoršení demokratické situace. A nejde o to, jestli někdo umí vydat krásné tiskové prohlášení o západních hodnotách, určitě to umí, ale jde o to, zda jsou schopni udělat reformy, které budou mít podporu jejich společnosti. Země východního partnerství od nás očekávají, že je podpoříme. Zvláště proto, že jiní sousedé pracují na to, aby tyto země nebyly úspěšné. Hospodářské úspěchy zemí evropského sousedství by pro ně byly velkou prohrou, protože společnosti eh, z eh, Ukrajiny, eh, Gruzie a chtějí naší pomoc při transformaci, ale to přináší i oběti. Já nehájím reformy proto, že by sloužily našim geopolitickým zájmům, jak o tom mluví paní Mogherini, anebo hospodářské zájmy německého automobilového průmyslu. Já hájím tyto bolestivé reformy proto, protože vel, kvůli velké většině lidí, kteří tam žijí a kteří si přejí demokratické prosperující společnost. Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí a ne několika málo oligarchů státy, které ukazují, že jsou to občané a ne osobní zájmy eh, politiků, o které jde. A aby zde byla skutečná změna, potřebujeme odhodlaný způsob řízení, ale to neznamená, že by zde byla nějaká výkonná moc bez kontroly. Je znepokojivé, když vidíme eh, demonstrace v Gruzii a na Ukrajině, a, nebo tyto tendence takovýchto postupů, ale Nelze ignorovat kritiku ze strany tisku. My nekritizujeme to, že je někdo pro kremelský nebo pro bruselský. Jde o to, že je někdo pro demokracii a zda chce nebo nechce fungující instituce. V krátkodobém zájmu Putina je mít Eh, moc, kterou si koupí nebo část na krátkou dobu ovlivní, ale naším zájmem je podpořit reformy tak, aby byly fungující instituce, které budou fungovat bez Putina, bez oligarchů, ba dokonce i bez nás. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Zimňuk. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Evropská Unie zase naivně vstupuje do jednoho projektu, kterému říká takzvané východní rozšíření. Podívejme se třeba na Ukrajinu. Již léta se věnuje maximální pozornost Ukrajině v rámci východního partnerství, zvláště na základě konfliktu Ukrajiny s Ruskem. Od roku 2014 Ukrajina dostala 14 miliard eur dotací a půjček na e, posílení reformního úsilí. Sem patří i reforma justice a přiblížení evropským standardům. Pod to spadá i realizace hákské úmluvy týkající se únosů dětí, když je uneseno dítě jedním z rodičů do země, které podepsala tuto úmluvu, například konkrétně je to Ukrajina, tak se má justiční systém dané zemi postarat o to, aby dítě bylo vráceno do té zemi, odkud bylo od, uneseno. Ale od podpisu Hákské úmluvy se to Ukrajině nedaří. Slyšíme čím dál tím více o e, různých e, korupčních případech a byla řada případů únosů dětí na Ukrajinu. Tehdejší ministr spravedlnosti Ukrajiny Eh, přiznal v interview, že žádné z dětí nebylo navraceno do eh, Německa, přestože ukrajinské soudy o tom rozhodly pozitivně a proto vyzývám Ukrajiny, aby konečně implementovala do vnitrostátního práva Hákskou umluvu a uplatňovala ji. EU by měla mm, neposkytnout veškeré úvěry a dotace eh, Ukrajině, dokud Ukrajina nevrátí tyto unesené děti. Děkuji, nyní má slovo paní Anna Fotrga. Děkuji, paní vysoká představitelko, děkuji za těch pět let spolupráce a přeji hodně štěstí. Já eh, podporuji eh, východní partnery, to je evidentní. Eh, již od doby, kdy jsem působila v zahraniční sekci solidárnosti. A já myslím, že ta, tam jsou dvě stabilní věci, a to je velice eh, stabilní směřování občanů, eh, kteří chtějí zůstat s námi, tedy směřují na západ. A druhá stabilní věc je eh, vůle Putina si je područit, zotročit a destabilizovat i přes naše úsilí pořád jsou tam velké problémy Eh, i když hodně pozitivních, ho, pozitivních záležitostí, pozitivní vývoj, ano, ale pořád nás zneklidňují některé aspekty. Ukrajina je pořád okupována a pořád jsou blokovány přístavy a stále mm, i e, v ruských věznicích je plno ehm, ukrajinských vězňů a potom <clears throat> Gruzie. To mě velice zneklidňuje. <clears throat> zneklidňuje mě poslední vývoj. Je to velice nebezpečná politická krize, nad kterou musíme se zamyslet. Děkuji. A nyní má slovo pan Helmut Scholz. Děkuji vám, pane předsedo, vážená vysoká představitelko. Naš východní sousedi mají ještě velké výzvy. Klimatické změny, energetická chudoba, spravování, vlastní spravování zdrojů, vytváření kvalitních pracovních míst, překonávání konfliktů minulosti. To je jenom několik málo z nich. Ale právě také demokratizace společnosti je důležitá. A proto naše politika sousedství musí probíhat společně s lidmi těchto zemí a je třeba je podporovat nadále v tomto procesu. To znamená více právního státu, nezávislou justici, zapojení občanské společnosti a e, poskytání možnosti aktérům, aby zasahovali do společenského rozvoje, boj proti korupci, rozvoj demokratických institucí, podpora politického dialogu, zvyšování důvěry, transparentnost, nezávislá média, mírumilovné řešení konfliktů a utváření míru a stabilitu. Ovšem, máme zde aktuální situaci. Například eh, Moldavsku, když eh, byla eh, zvolena premiérka, bylo to nadějné ale když chtěla navrhnout, přímo navrhnout eh, státní zástupce, tak sociální demokrati a další strana požádali o vyslovení nedůvěře vládě, která byla těsně vyslovena. To, to, že se ukázalo, že nezávislost státních zástupců ohrožuje starý kleptokratický systém a zdá se, že Moldavsko se nyní vrací k těmto temným praktikám vlád minulosti. Jončiku asi se byl vuden k moci prostřednictvím oligarchy Vladimíra Plahotniuče a jsou nadále stíháni eh, aktivisté z opozice jako Ana Ursači nebo Grigore Petrenko. Měli bychom zvažovat, jak na, eh, zaručit nezávislost justice u našich východních partnerů. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. A nyní se hlásí o slovo pan Andrius Kubilius. Well, <clears throat> Mr. Chairman. Vážený pane předsedo, vážená paní místo předsedkyně, jakožto nový předseda Euronestu, chci poděkovat paní místo předsedkyni eh, za to, co udělala pro východní partnerství. Samozřejmě všichni si uvědomujeme, eh, že eh, není reálná možnost Ukrajiny, Gruzie a Moldavska by se úplně integrovaly, ale jak se mohou integrovat jedině, eh, takže eh, se jim budeme věnovat. Budu hovořit jenom o Gruzii, nikoli o Moldavsku, kde se premiér jako na první návštěvu vydal do Moskvy. Vývoj eh, v Gruzii vede k velkým obavám o budoucnost demokracie. Je to jasné, žádná demokracie, žádná integrace. Také víte, že se hlavní Eh, vítěz voleb rozhodl nesplnit vliv, tedy systém eh, poměr, eh, voleb poměrného zastoupení, i přesto, že se za něj protestovalo. A nyní důvěra Gruzínců vůči parlamentu se vytratila. Je to logické, když se neplní volební sliby. A tím pádem se dá předpokládat, že ani neuspějí eh, tyto volby a snaha o poměrné zastoupení. Znamená to, že vedoucí strana bude používat staré administrativní triky k tomu, aby vyhrála ve volbách opakovaně. A právě proto tato diskuse je pro nás dobrou příležitostí apelovat na vedení Gruzie, aby se vrátili k důvěryhodnému dialogu s opozicí. Musíme také na ně apelovat, aby eh, se rozhodli pro zásadní reformy volebního systému, protože starému systému lidé nevěří. Takzvaný německý systém by byl základem takové dohody, eh, protože by ani nežádal změnu gruzínské ústavy. A zároveň bychom měli apelovat na politické strany, aby implementovali doporučení eh, co se týče zlepšení organizace voleb, aby do nich nebylo zasahováno, aby nebyly ovlivňovány. Musíme eh, někdy být i velmi kritičtí. Děkuji. Děkujeme. A nyní má slovo pan Tonino Picula. Gospodine předsedající, poštovana vysoká predstavnice, prije svega... Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní vysoká představitelko, děkuji vám za pět let dobré spolupráce a přeji vám hodně úspěchů v další práci. A na začátku východního partnerství chtělo EU užší kontakty se svými sousedy, zvláště v zájmu třeba energetiky, komplexních obchodních vztahů a podobně, chtěla EU zvýšit svůj vliv a zaznamenali jsme výrazný vývoj v těchto zemích, které, který ovlivňuje tyto plány. Mm, e, tak, jak se plánuje summit v Normandii, tak v Gruzii e, jsme zaznamenali novou vlnu nestability. V Bělorusku e, volby Eh, konsistentně nedodržují mezinárodní standardy. Vládnoucí koalice v Moldavsku se rozpadla. V Armenii to vypadá stabilní kromě trvajícího konfliktu s Azerbajdžánem. Chtěl bych také zmínit vztahy EU-Azerbajdžán a skutečnost, že vedení tam otevřeně hovoří proti EU. Geopolitické volby a okolnosti v těchto zemích si žádají výraznější akci ze strany EU a nadcházející summit bude skvělou příležitostí. Volám po posílení našich geopolitických ambicí. Děkuji, není se hlásí pan Urmas Dear colleagues, Milí kolegové, nejprve chci poděkovat Federice Mogherini za vynikající spolupráci. Východní partnerství musí zůstat mm, prioritou. V EU je to v zájmu Evropské unie mít bezpečné sousedy a stabilní. Samozřejmě musíme apelovat na země partnerství, aby prováděli kýžené reformy a pomáhat jim v tom. Ale co nejvíce brání pokroku ve všech těchto zemích je právě přání Ruska si je ponechat ve své sféře zájmu. Pět ze šesti má konflikty na svém území a právě to brání těmto zemím v pokroku. Nová Evropská komise by měla mít jako svoji prioritu nalézt řešení těchto Eh, zmrazených či méně zmrazených konfliktů, tak aby země partnerství mohly se zaměřit eh, na své reformy. A je, mm, Evropská unie musí podporovat eh, územní celistvost zemí východního partnerství a také musíme garantovat řádné financování z nového finančního rámce, aby mohli pokračovat v reformách. I je třeba vést pravidelný dialog na nejvyšší úrovni mm, i po roce 2020. A zvláštní pozornost je třeba věnovat Moldavsku, Ukrajině, Gruzii, které mm, ukázali, že je v jejich zájmu a chtějí se více přiblížit Evropské unii. Děkuji za disciplínu. A paní Heidi Hautala nyní. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě to potěšení poděkovat vysoké představitelce za to, že byla tak aktivní, když spolupracovala s Evropským parlamentem a beru na vědomí e, e, i to, že jste se tak angažovala ve východním partnerství. Hodně se nám podařilo za posledních pět let, poněvadž Eh, eh, naši kolegové také mm, chtěli spolupracovat eh, a prohlubovat oblasti mm, spolupráce a mm, já myslím, že na této cestě je třeba pokračovat. Také je třeba udělat více v oblasti soudnictví a právního státu, jak jste správně řekla, s čímž souhlasím. Neměli bychom usnout na vavřínech a schovývaví být vůči tomu, co vidíme. I třeba když se podíváme na Moldavsko, Gruzii, tak tam ten poslední vývoj je způsoben špatnou stabilitou místních institucí. Je třeba podporovat budování institucí a například v Moldavsku vidíme, že tam mm, jak si ten starý režim eh, se snaží všemi způsoby obhájit své zájmy. A kdyby se nám podařilo udělat více v těchto zemích sousedství, tak eh, to určitě eh, pomůže právnímu státu a nezávislému soudnictví. Zde máme výroční globální zprávu o demokracii, kde se píše, že na našem kontinentu jediná země, která zlepšila demokratický standard v posledních letech, v posledním roce tedy konkrétně, je Arménie. A jsem ráda, když vidíme, že vývoj v Armenii je na správném cestě a je takovým světelkem. Ale musíme více investovat v boji proti korupci a především prosazovat řádnou zprávu věcí veřejných i posílit odolnost těchto zemí vůči propagandě Ruska. Děkuji. Paní Houtalo, pan Zeměk by na vás měl modrou kartu. Přijímáte modrou kartu? Prosím, pane Zeměku, máte slovo. Ano, já mám otázku na dva, oba předřečníky a ten druhý kolega už tu asi není. Tento projekt rozšíření EU, to je čistě elitářský projekt. A obyvatelé to ne, většinově nepodporují. Například šetření ukázalo, že v Německu více než 46% se vyslovilo proto, aby se nerozšiřovalo. A zdá se, že toto se ignoruje, protože se zdá, že elity asi hloupí. Jsme my chytřejší? Děkuji. Eh, Pane, paní předsedkyně, tady nehovoříme dnes o rozšiřování, to není téma. My hovoříme o tom, že chceme mít stabilnější, demokratičtější sousedy kolem EU. A jak vysvětlila paní vysoká představitelka, to má být ku prospěchu lidí a konkrétním výsledkem je třeba uvolnění vízové povinnosti pro Moldavany, Ukrajince a Gruzince, takže to není žádný elitistický projekt. Děkuji. Pane kolego, já vám musím také říci, že přesně dobře víte, že každý krok týkající se rozšíření si žádá jednomyslnost. A každý krok rozšíření probíhá podle jasného postupu, který zahrnuje sadu povinností, které je třeba splnit. A proto nejde o to, že by někdo něco libovolně dělal, ale že je třeba dodržovat pravidla z obou stran, takže nic lidem nenalhávejte. Nyní se o slovo hlásí pan Thierry Mariani. Děkuji, pane předsedo. Každá země je poznamenána svojí historií a svými hranicemi a všechny tyto země jsou zároveň, zároveň bývalé sovětské republiky z komunistické éry a kromě Moldavska jsou to země, které mají společnou hranici s Ruskem. Evropská politika by měla vzít do úvahy tuto realitu a ne systematicky po těch zemích chtít, aby úplně obrátili záda historii a mm, mm, zde mm, vlastně tyto země by měly být takovým mostem mezi Evropou a Ruskem. To je taková možnost vlastně eh, posl- mohou posloužit eh, diskuzi mezi oběmi bloky. Nemůžeme vyjedna eh, zvolit si buď jeden nebo druhý. To se vrhneme do katastrofy a zde my třeba e, dohodě o přidružení jsme chtěli po Ukrajině, aby otočila se zády vůči minulosti a potom tam vznikla válka v Ukrajině a zemi to zatáhlo do chaosu, takže je třeba k tomuto regionu přistupovat pokorně a e, po, e, pokusit se jít e, tem, respektovat tempo těchto zemí. Děkuji, pan Sampacky. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní vysoká představitelko, blahopřeji vám odvedené práci, ale těším se na spolupráci. A nyní k východnímu partnerství. Je to velice důležité, zvláště pro některé z nás, ale aby ta spolupráce byla úspěšná, musí být zaměřená na výsledky. A když tady jednáme o zemích jako Azerbajdžán a Gruzie, jsou tam projekty, které by se měly implementovat s pomocí EU, například infrastrukturní projekty, stavba přístavů například, což by pomohlo ehm, zajistit skutečně ehm, to, aby tyto země byly v kontaktu a abychom neskončili u prázdných frázích. V minulém mandátu jsme slyšeli právě spoustu eh, těchto frází, ale je potřeba mít konkrétní kroky. Děkuji, není pan Sikorský na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. V roce 2008, když eh, Polsko a Švédsko navrhovali program spolupráce pro východní partnerství, tak jsme se inspirovali dvěma projekty. Středomorskou unii, což byl projekt, který měl posilovat partnerství směrem na jich a dále Vyšegrádskou skupinou. To znamená příprava eh, skupiny států na hypotetické členství. A já bych zde rád zareagoval na slova vysoké představitelky. To samozřejmě nebyl nějaký projekt, který by mířil proti Rusku to neplatí pro východní partnerství, jenom později to se Rusko rozhodlo tvrdit, že to je útok na jeho nezávislost. Ale my jsme vlastně přátelsky Rusko pozvali, aby se přátelským způsobem zapojilo do iniciativy. A čeho jsme dosáhli? Vydali jsme 10 miliard eur na cené projekty, se třemi z těchto zemí máme bezvízový styk. 80 tisíc mladých lidí využilo program Erasmus+. Ale ve všech těchto zemích bohužel je jedna, panuje jedna věc, a sice, nekonkurenceschopné hospodářské struktury. Ty se nám tam nepodařilo napravit a vylepšit. Možná, že jsme dále než Středomorská unie, ale ne tak daleko jako Vyšegradská skupina. Chci ale poděkovat vysoké představitelce za vše, co provedla v souvislosti s tímto projektem a doufáme, že tento projekt východního partnerství bude pokračovat, protože tento cený projekt eh, nás eh, přibližuje. Tak a nyní má slovo pan Marina Kajurant. Vážený pane předsedo, Mila Federico, děkuji za práci, kterou si vedla. Já bych se chtěla vyjádřit ke Gruzii. Gruzínský parlament eh, neschválil úpravu ústavy, který by umožnil přechod k poměrnému zastoupení pro parlamentní volby 2020, což bylo neočekávané, protože eh, pro tyto změny tam panovala eh, eh, konsenzus napříč politickými stranami. Lidé vyrazili proto do ulic. Proto bych apelovala na všechny gruzínské politické strany, aby se sjednotili a aby nalezli takové řešení, které neohrozí demokratickou budoucnost Gruzie a nezradí naděje lidí. A také jsem naslouchala předsedkyni Evropské komise a bohužel nezmínila východní partnerství. A jakožto předsedkyně delegace pro vztahy s Jižním Kavkazem chci ujistit eh, východní partnery o podpoře Evropského parlamentu vůči jejich demokratickým reformám a aspiracím. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní mám slovo pan Kučuk. Děkuji vám, pane předsedo, paní Mogherini. Využij příležitost, abych vám poděkoval za vaši přítomnost a za vaši práci na této půdě. Přeji vám eh, hodně štěstí do budoucna. Východní partnerství má strategický význam pro Evropskou unii. Šíření evropských pravidel je základem eh, zahraničně politické Eh, snahy EU, ale potřebujeme nový přístup k novým prioritám. Podstatné změny, eh, které jsme zaznamenali mezi našimi východními partnery, mm, kteří i přes svou historickou zkušenost Ukrajiny, eh, Moldavsko, Gruzie ukazují, že se chtějí přiblížit k EU. Bohužel politické procesy jsou tam poměrně komplexní, demokracie jsou křehké a setkáváme se eh, neustále s masovými protesty. Hlavním důvodem je eh, existence zamrzlých konfliktů na jejich území. Proto apeluji na novou eh, komisi, aby prohlubovala toto partnerství, aby se tam mohly vytvářet stabilní a prosperující evropské demokracie. Děkuji. Váščikovský. Děkuji. Nyní má slovo pan Jan Vašíkovský. Děkuji vám, pane předsedo. Mila Federico, bylo pro nás potěšením s vámi spolupracovat eh, ehm, a také vás přivítat během eh, tohoto mandátu parlamentu. 30 let po pádu komunismu je projekt Evropy jakožto svobodné a demokratické dosud neimplementovaný je řada kandidátů se na tomto projektu podílet. A po deseti letech fungování východního partnerství přišel čas na inventuru této iniciativy. Potřebujeme více iniciativ a novou strategii pro východní partnerství eh, tak aby naše kandidátské země eh, jenom vypadaly jako my, zdaleka nestačí. Nová strategie východního partnerství totiž v mnoha směrech vychází z diferencovaného přístupu. My si myslíme, že to povede k rozšíření Unie. Ne, toho termínu se nesmíme bát. Je to eh, klíčový pilíř evropské zahraniční politiky a dokonce i v tomto smyslu perspektiva budoucího členství je důležitým nástrojem pro demokratickou transformaci a právě eh, členství může být katalyzátorem reform. Eh, oproti pre, eh, my právě proto eh, bychom chtěli ponechat Evropu otevřenou a připravenou přijímat nové členy. Děkuji. A na rozdíl od ostatních má pan Muresian slovo na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní Mogherini, já chci hovořit o Moldavsku. Je to stát na východní hranici Evropy. Naposledy jsme o Moldavsku hovořili na plénu, kdy tam byla zvolená proevropská vláda. mezi tím tato vláda byla svržena pro ruskou politickou stranou a situace se zhoršila. A to je špatná zpráva pro Evropskou unii. V našem sousedství jsou země s proevropskými vládami, které se chtějí přibližovat k Evropské unii. A jenom pak můžeme i my žít v bezpečí a stabilitě v rámci EU. Situace v Moldavsku se zhoršila. A vážená paní představitelko, pěkná slova nestačí. Co musíme udělat? Nejprve musíme pro ruským silám říci, jaké podmínky panují mezi vládami a EU. První pro ruský premiér v Moldavsku byl nejprve na, na návštěvě v Rusku. A my musíme jasně říci, jaká jsou naše pravidla, co očekáváme, že očekáváme dodržování těchto pravidel a musíme také posilovat tamní pro evropské síly. Musíme je pozvat k vyjednávacímu stolu a jasně dát najevo, že pro evropské síly které usilují o to, aby země směřovaly směrem k EU, si zaslouží naši podporu a že je podpoříme. Takže nejenom krásná diplomatická e, prohlášení to nestačí. Mixer képviselő úrnak adnám meg a szavát. Budeme pokračovat s rozpravou a dám slovo panu Nixerovi. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelkou. Východní partnerství slouží nejenom eh, těmto šesti státům na východě, ale samotné Unii. Politická stabilita, rostoucí prosperita v zemích partnerství eh, pro nás znamená předvídatelnější, bezpečnější sousedy a i eh, to bude odrazovat různé vlivné sousedy těchto zemí i Gruzie, tam, že parlament neodsouhlasil novelu volebního zákona a nepřejde na eh, proporční poměrný systém, tak to je velice politovátní hodný fakt. fakt. My zcela očekáváme přece od nich, že budou eh, respektovat své přísliby Eh, všechny, eh, všichni politici v Gruzii sdílí názor, že je třeba se přiblížit Evropě. A to je zcela eh, pro, proto toto všechno mm, znamená velkou ztrátu, velké poškození vnitřní politiky. Je třeba nalézt politické řešení krize tak, aby Eh, je lid i Gruzie i mezinárodní partneři, aby měli důvěru v integritu politického procesu této země. Děkuji a nyní dám slovo panu Grošil z Renew. Evropa Evropská politika východního partnerství je zásadní pro EU a tento region prochází velkými problémy. Většina zemí teď je pod větším a větším vlivem oligarchů a a znamená to, že se oddalují od evropských hodnot. Bohužel to neprobíhá v geopolitickém vaku. Zde do toho vstupují zahraniční hráči jako Rusko, které agresivně ovlivňuje politické systémy činy zemí v tomto, v tomto regionu. I Turecko se do toho vkládá a nemluvě o Číně. Čína, která sice postupuje rozuměji, ale možná je to ještě více škodlivé pro EU. Nadešla chvíle, aby Evropa Evropská unie eh, eh, poskytla podporu občanské společnosti eh, v těchto východních zemích. Děkuji a nyní má slovo pan Krasnodevský z EKR. paní komisař. Mm, Děkuji vám. Partnerstvo. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Samozřejmě, východní partnerství dosáhlo úspěchu, zvláště vlastně středomoří, ale víme, že eh, nesmíme zavírat oči před problémy v některých zemích. Někde dokonce zaznamenáváme určitou regresi. Konkrétně Gruzie se zdála být na dobré cestě vpřed, ale v poslední době se objevovaly protravované protesty a stále tvrdší reakce ze strany úřadu pojmenování premiéra eh, George Kahariho, který byl nedávno ještě ruským občanem a mm, tak dále a tak dále. A zlepšení demokratických standardů v Arménii sice není na programu, a to je to tam, měli bychom v této souvislosti změnit naší strategii. Úspěch závisí na kredibilitě a konzistentnosti zahraniční politiky EU, ale také na tom, jak my dokážeme eh, uplatňovat své standardy. Omlouvám se, říká předsedkyně, pan Sokol eh, žádá o modrou kartu. Igen, fölemelte a kártyát, vagy csak játszott vele? Eh, zvedl jste svou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 kolega spomenuli ste da su neke države nažalost otišle korak unatrag što se tiče. Vážený kolego, zmínil jste, že některé země učinili krok zpátky z hlediska demokracie a lidských práv. Myslíte si, že EU byla dost konzistentní v podpoře těchto zemí a domníváte se, že má jednotnou politiku, ehm, aby tyto země skutečně podporovala? Odpovím krátce koledze. Nie. Jedna minuta na odpověď.